Colleagues, may I ask you to take seat to start. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, zahájíme slyšení. Rád bych požádal eh, všechny přítomné, aby neseděli na místech, kde jim sedět nepřísluší, a připomínám také, že tuto schůzi lze sledovat prostřednictvím web streamingu a také v příslušném poslechovém sále. E, také bych rád připomněl, že pakliže si to budou přát, smějí tleskat pouze poslanci, prosím pěkně. E, zdravím paní Ulfskok, e, paní předsedkyni výboru EMPL, pana Buska z výboru ITRE, a já jsem eh, pan Gualtieri, předseda výboru Econ, a my tři společně zde vítáme Jirky Katajnena, dezignovaného komisaře pro pracovní místa, růst, konkurenceschopnost eh, na tomto slyšení našich třech výborů. Eh, Toto slyšení je združené podle jednacího řádu kde se říká, že pakliže portfolio komisaře nebo dezignovaného komisaře jasně spadá do pole působnosti více než jednoho výboru, bude tento komisař e, vyslýchán několika výbory. Přidružené výbory jsou pak zde přitom výbor TRAN a výbor REGI. Jak víte, účelem dnešního slyšení je umožnit Evropského parlamentu vykonávat své smluvně zakotvené právo hlasovat o novém kolegiu komisařů a konkrétně pomáhat výborům v tom, aby zhodnotili, zda daný designovaný komisař je kvalifikovan, aby byl členem kolegia, jednak a jednak, aby vykonával, zda může vykonávat práci, která mu byla přidělena. Rád bych rovněž upozornil, že před tímto slyšením pan komisař zodpovídal písemně na připravený dotazník a písemné odpovědi pana komisaře byly eh, distribuovány všem poslancům ve všech jazycích. V souladu s příslušnou procedurou kandidát rovněž také podal prohlášení o zájmech. Eh, výbor Jury nemá žádné výhrady tomuto prohlášení o střetu zájmu pana dezignovaného komisaře. Dovolte mi také stručně popsat strukturu tohoto slyšení. Dezignovaný komisař dostane prostor na začátek, ne více než 15 minut na úvod, a e, dostane pak také prostor pěti minut na konci slyšení. Po úvodu padne 45 otázek od europoslanců, každý dostane 3 minuty, přičemž jedna minuta z těch 3 minut je na otázku a dvě minuty z těch 3 minut jsou na odpověď. Rád bych rovněž připomněl europoslancům a poslankyním, že ten tříminutový slot bude velmi striktně dodržován, a že tlumočení je k dispozici v 23 jazycích, což znamená, že všichni mluvčí mohou mluvit svým, svými mateřskými jazyky. A jak už jsem říkal, eh, tato debata bude přenášena na internetu. Na závěr eh, mi dovolte stručný úvod jakožto předsedovi výboru Ekon. Ehm, nová komise bude muset plnit velmi ambiciozní cíle. Mimo jiné musí podporovat hospodářské obnovení, posilovat tvorbu pracovních míst a stimulovat investice do reálné ekonomiky. Bude muset přemostit tu velmi výraznou investiční eh, propast, kterou za poslední roky v evropském hospodářství vidíme. V tomto ohledu ten balíček 300 miliard euro v dodatečných veřejných a soukromých investic, eh, jaký ozna, jak jej oznámil eh, designovaný předseda komise Juncker, bude velmi relevantní a těšíme se na co nejvíce informací o tomto plánu. plánu. Zaměření tohoto balíčku, jak bylo uvedeno eh, v příslušném dokumentu komise, se má zaměřovat na inovace, výzkum a vzdělávání. Vážná, významná část tohoto balíčku rovněž má znovu zapojit do pracovního procesu nezaměstnané, právě v těchto sektorech, a kromě toho eh, budou rozšířeny snahy již započatého programu záruky pro mladé, tak, aby docházelo k progresivnímu aktualizování portfolia dovedností našich pracujících. Komise a parlament společně budou muset zajistit, aby probíhala efektivní koordinace evropské politiky, aby tato politika byla úspěšná a aby zohledňovala sociální dopady strukturálních reform. V tomto ohledu i na základě rozhodnutí koordinátorů výboru ECON jsem pana dezignovaného předsedu Junkera požádal o klasifikaci rozdělení pravomocí v rámci hospodářského týmu komise, zejména v oblasti vnitřního a vnějšího zastoupení komise. A e, v tomto ohledu se těšíme na, pan, na e, odpovědi pana Junkera. Nyní tedy prosím jménem výboru Empl paní Ulfskok. Děkuji vám. Já toho hned využiju, budu hovořit švédsky. švédsky. Děkuji vám. Pilířem evropské spolupráce je svoboda pohybu. Máme obrovský potenciál pro růst a zaměstnanost v Evropské unii, nicméně tento trh musí fungovat efektivně. Nesmí to vést k sociálnímu dumpingu, a nespravedlivému konkurenčnímu boji. A proto potřebujeme pro zaměstnance, pro pracující určité záruky, Trh nesmí zneužívat eh, slabší účastníky na něm. Musíme mít řádně zakotvená příslušná ustanovení v kolektivních smlouvách a tak podobně. Evropská unie nikdy neposílí zaměstnanost, pakliže se členské státy rozhodnou pro vzájemnou konkurenci tím, že budou snižovat mzdy, platy anebo zhoršovat pracovní podmínky. Není možné, aby jediným ochráncem práv zaměstnanců byly odborové svazy. Pakliže si budeme konkurovat, byť jen v některých kritériích, povede to k tomu, že občané budou evropský projekt akceptovat stále méně, bude narůstat nacionalismus a populismus. Právě proto, pane Katajnene, ten post, na který jste kandidátem, je tak důležitý je důležité, abyste řádně dbal i toho prvního slova v, v názvu vašeho portfolia, což je zaměstnanost. Prosím, pan Buzek. Děkuji, pane Gualtieri a paní Ulfskok. Děkuji vám, že společně se mnou spolupředsedáte tomuto slyšení. Vzhledem k agendě Evropskému parlam- Evropského parlamentu je dnes poslední den slyšení, což jsou asi dobré zprávy pro všechny z nás, protože těch slyšení už byla celá řada. A jednalo se vždy o velmi zajímavé diskuse o evropských problémech. Vítám i vás, pane Katajnené. Vy jste dezignovaný místo předseda nové Evropské komise. A vítám rovněž všechny kolegy z výrobů Econ, Empl a ITRE. Všichni eh, jste zde dnes a stejně tak tu jsou dnes zástupci nevládních organizací, malých a středních firm, členských států a tak dále. Všichni sledujete toto slyšení, je to slyšení veřejné, to je velice důležité. Evropský parlament chce být transparentní a vítám také samozřejmě všechny, kteří sledují toto slyšení na internetu. Jak již zaznělo, toto slyšení je živě na internetu přenášeno. Dovolte mi pár slov na úvod. Výbor ITRE je zodpovědný za výzkum, inovace, průmysl, podnikatelství, malé a střední podniky, energetiku, digitální hospodářství. A to vše má vliv na konkurenci a konkurenceschopnost. To všichni velmi dobře víme. A všechna tato témata v rámci těch jednotlivých, eh, spadají do jednotlivých těch témat portfolia eh, dezignovaného pana místopředsedy, který se jimi do budoucna má zabývat, společně ještě s ostatními komisaři. Je zde za, na příštích pět let eh, mnoho velkých výzev, mimo jiné v těchto oblastech, přičemž kolegové z výboru ITRE, který já zde dnes zastupuji, by rádi zjistili, jakým způsobem pan dezignovaný místopředseda hodlá tato témata řešit. Jakým způsobem hodlá plnit očekávání našich občanů. Děkuji, tolik z mé strany a poprosil bych spolupředsedu pana Gualtieriho, aby dále vedl tuto schůzi. Děkuji vám, pane Busku. A teď tedy začneme prvním eh, kolečkem mluvčích, říká pan předseda, jako první pan Karinš. Ale nechtěli jsme nejprve vyslechnout pana komisaře? A omlouvám se, říká pan předseda. To víte, už je to páté slyšení, už začínám být unaven. Promiňte, pane